nadále bedlivě sledovat tuto záležitost a bude o tom vytrvalé hovořit s čínskými úřady. Děkuji. Vielen Dank. Velice vám děkuji, paní komisařko Hidegard. Závěrem rozpravy bylo předloženo šest návrhů usnesení. Rozpravu tímto končím a nyní se bude konat hlasování. Začneme hlasováním o návrzích, které se týkají násilí na osobách LGBT v Africe. Je společný návrh usnesení pěti frakcí. A nejprve se dostáváme k hlasování o odstavci 3. Kdo je pro? Omlouvám se, po třech částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? proti, tedy ověří, zdržel se, ověříme to. Zahajuji hlasování. Chvíli to trvá, zahájili jsme hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Také to musíme ověřit, bude to pravděpodobně stejná většina zahájí hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Se stejnou většinou byl návrh zamítnut. Odstavec 13 původního textu, kdo je pro? Proti? Znovu to musíme ověřit, protože je to velice těsné, i když to asi bude stejná většina. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. S jinou většinou přesto zamítnuto. jsou nás, Kdo je pro? Proti? Také to ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 19. Kdo je pro? proti, zdržel se se stejnou většinou, možná více, zamítnuto. Odstavec 20 po dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? zamítnuto se stejnou většinou jako předtím. Úvodní ustanovení O, původní text, tři části. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také zamítnuto. Dostáváme se k celému usnesení. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Usnesení bylo přijato. 33 hlasy vůči 24. A nyní návrh usnesení, který se týká svobody projevu v Bělorusku. Máme zde společný návrh usnesení pěti frakcí a pana Pašky a hned můžeme hlasovat o celém textu usnesení, kde pro, proti, držel se. Návrh byl přijat. A nakonec hlasování o návrzích usnesení které se týká nucených potratů. V Číně začneme návrhem šesti frakcí a pana Pašky. Pozměňovací návrh tři k odstavci dva Kdo je pro? Proti? To ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Přijato. Původní text tím pádem odpadá, pokud se nemýlím. Text odstavec 7, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto po eh, bodě D, pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, držel se, to ověříme, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Přijato. Text celého usnesení v pozměněné formě. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh usnesení byl přijat. Paní Veržia, prosím. Monsieur le président. Vážený pane předsedající, trávíme mnoho času přípravou těchto naléhavých otázek na jednáních, kde se snažíme dosáhnout konsenzu mezi všemi politickými frakcemi. Je politováníhodné, že některé frakce vytvářejí eh, účelové většiny a znovu předkládají pozměňovací návrhy, které popírají společná usnesení a závazky těch lidí, kteří přitom s námi pracovali na těch společných jednáních a tím v podstatě ničí ta usnesení, která která jsme společně připravili. Připadá mi to dosti tristní pro tu naši společnou práci eh, všech poslanců a to zvláště na přípravě těchto eh, eh, jednání ve čtvrtek odpoledne, kde nás nebývá tolik. Děkuji, paní Veržia. Vycházím z toho, že ostatní frakce stejně angažovaně to vzali na vědomí takže to bude předloženo na příštím jednání. Pokud